tak dále. A i zde je třeba se na to soustředit, poněvadž v tomto spočívá budoucnost. To je budoucí industrializace. Děkuji vám. Děkuji vám. Tím končí naše společná rozprava a hlasování o obou zprávách eh, proběhne zítra a dostáváme